Dear colleagues. Vážení kolegové, zahajuji naše dnešní jednání. Jak víte, minulý týden Evropský eh, parlament eh, volil nové byro, předsedu a místopředsedy. Nyní se v parlamentu bude hovořit více italsky, protože předsedou Evropského parlamentu byl zvolen můj kolega pan Antonio Tajani, kterému blahopřeji a přeji hodně štěstí do dalších dvou a půl let. Já nyní nebudu kandidovat jakožto předseda výboru Envy a chtěl bych tedy nyní poděkovat upřímně všem členům sekretariátu, zaměstnancům všech politických skupin a také asistentům, především své asistentce Carmen za velice plodnou spolupráci v první polovině volebního období. Já budu i nadále pracovat jako řádný člen tohoto výboru se stejnou oddaností a nadšením a mnohokrát vám tedy ještě jednou děkuji. Thank you. Děkuji. I would, excuse me, uh, chair. Excuse me. Omlouvám se, pane předsedo. Pane předsedo, než budete pokračovat, nevím, zda toto bude polibek smrti, protože bude hovořit eh, člen strany zelených, ale já bych vám opravdu chtěl poděkovat eh, za to, jak jste eh, předsedal v těch uplynulých dvou a půl letech a za to, jak jste byl velice férový ke členům všech skupin, za atmosféru v tomto výboru. Myslím si, že se nám dařilo velice dobře v našem výboru pracovat navzdory různým názorům a myslím si, že proto je právě velice důležité mít poctivého, čestného předsedu, a chci tedy za zelené říci, a to je ten polibek smrti, že, ba, že nám budete chybět a neříkejte to v Itálii, protože by vám to tam asi vzalo volební hlasy, ale opravdu vám mnohokrát děkujeme. Děkuji za vaše zelená slova. Vážení kolegové, já nechci začít debatu a budeme pokračovat eh, volbou ustavující schůzí a volbu e, předsedy. Budeme tedy ustavovat e, byro, to znamená předsedu a čtyři místo předsedy podle e, pravidla 204 jednacího řádu. Nejprve tedy zvolíme předsedu a poté místo předsedy. Jsem byl informován o tom, že se hlasování bude účastnit celá řada náhradníků. Pan Zany bude nahrazovat pana Branena, paní Ayala Ines zde bude na místo paní Kabezon, pan Federle bude nahrazovat pana Gerbrandyho, pan Volken pana Poce, paní Pater, paní Stolic, paní Garcia Aguilera, paní Wilmot a paní Demonte bude nahrazovat pana Zota. A ještě zde máme pana Gřiba, který bude bude nahrazen panem Garcíou. A pan Gosling nahradí paní Oken. A nahrazena bude také paní Krivasi. Takže omlouvám se za toto přerušení a nyní se můžeme pustit do volby. Pokud jde o volby do Byra, hlasování je tajné a nelze proto umožnit hlasování zvednutím ruky. Proto pokud nemáte hlasovací kartičku, tak eh, si laskavě zajistěte, aby se sem k vám do místnosti co nejdříve dostala. Korum dnes máme, protože je v sále více než 18 členů. A nyní tedy prosím vyzývám k nominacím na předsedu. Nominace mohou pocházet eh, ze strany politických skupin anebo členů. Pane Líze. Děkuji mnohokrát, Giovanni. A když je čas, když času příliš mnoho nemáme, tak musím říct, že po tomto smrtícím podobku zelených musím i já ti poděkovat jménem EPP, e myslím všech členů naší politické frakce. Musím říct, že jsme byli skutečně velmi spokojeni s tvou prací, Giovanni, jakožto tvou funkcí, jak jsi vykonával tedy funkci předsedy, velice úspěšně si bojoval za náš výbor, když jiné výbory někde byly toho názoru, že by bylo vhodné nám odejmout nějaké kompetence. Myslím si, že spolupráce byla opravdu vynikající a velmi, velmi se těšíme na to, že ty, po té, co jsi pracoval i v jiných výborech, zde zůstaneš na našem výboru jako řádný člen a myslím, že budeš jistě uh, i vlivným řádným členem tohoto výboru a vlivným poslancem tohoto parlamentu, že i zůstaneš tedy takto v této pozici. A musím říci, že ty stopy, do kterých bude o kterých půjde eh, další kandidát na předsedy, budou velice dobré, takže pro ně to nebude lehké, ale Máme kandidátku, která je, myslím, velmi vhodná, je to Adina Valeant, která do posud zastávala úřad místo předsedkyně Evropského parlamentu a která eh, od, toho, od okamžiku, kdy Rumunsko vstoupilo do Evropské unie, působí jako poslankyně Evropského parlamentu a pracovala i zde na našem výboru. Je, je nám líto, že Divony odchází, ale musím říct, že máme dobrou kandidátku a já prosím, abyste podpořili Adinu Valean. Děkuji. Děkuji, Pítře. Další návrhy, prosím. Máme nějaké? Nikoli. Myslím si, že tedy můžeme naší kolegyni paní Adinu Valean prohlásit eh, aklamačně předsedkyní tohoto výboru. I invite Adina to... Adino, prosím, pojďte sem k nám dopředu na pódium a předám vám svou roli. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Děkuji vám mnohokrát za podporu. Já plně chápu svou zodpovědnost, jakožto nová předsedkyně tohoto výboru. Možná je náš výbor tím nejdůležitějším v Evropském parlamentu, protože řeší velice závažná témata pro naše občany velice širokou škálu těch témat. A já se velice těším na spolupráci s každým z vás. Budu se snažit podporovat vás ve vaší práci a také podporovat tento výbor v parlamentu. Děkuji Čovanimu. Blahopřeji k odvedené práci ve výboru Envy a těším se na další spolupráci. A nyní, vážení kolegové, přejdeme k volbě místo předsedů. Již bylo řečeno, že kvórum na dnešní den máme, takže prosím nominace na prvního místo předsedu. Pane Eckhaute, prosím. Děkuji. Vítejte v Envy, paní předsedkyně. Já mám to velké potěšení za zelené navrhnout pana Benedikta Jávora který je velice zkušený a jistě by vám pomáhal jakožto místo, první místo předseda výboru Envy. Děkuji. Prosím další nominace. Pokud nejsou další nominace, tak eh, chci říct, že pan Jávor splňuje veškeré podmínky pro to, aby mohl kandidovat na tuto funkci a musím se ho zeptat eh, také, zda souhlasí se svou nominací. Ano, souhlas, ano, souhlasíme. Děkuji, pane Javore. Protože je to jediný kandidát, navrhuji, abychom ho přijali aklamací. A prosím pana Javora, aby přišel sem dopředu na pódium. Vážení kolegové, nyní přijdeme k volbě druhého místo předsedy. Máme nějaké návrhy? Paní Dali, prosím. Paní předsedkyně, nejprve bych vám ráda poblahopřála ke zvolení do vaší funkce a těším se, že naše velice dobré pracovní vztahy budou pokračovat a stejně jako tomu bylo za našeho minulého pana předsedy, kterému bych chtěla poděkovat za uplynulých dvou a půl roku. Za socialisty a demokraty bych eh, jakožto druhého místo předsedu chtěla dominovat paní Tatianu Sarbu, která zastávala tuto roli v první polovině volebního období, takže za SND paní Sarbu a vyzývám kolegy k tomu, aby ji podpořili. Děkuji, paní Dali. Máme ještě nějaké další nominace? Pokud nikoli, Chci říct si opět, že paní kandidátka splňuje podmínky. Přijímáte kandidaturu? Ano. Protože je to jediná kandidátka, navrhuji, abychom ji opět zvolili aklamací, pokud souhlasíte. So, um, you are elected, Miss... Jste tedy tímto zvolena a já vám blahopřeji a také prosím, pojďte sem dopředu. Třetí místo předseda. Paní Reid, děkuji paní předsedkyně. Já jsem koordinátorkou EFDD v tomto výboru a za EFDD předkládám kandidaturu pana Pericínyho jakožto třetího místopředsedy. Pier Nikola Pericíny je členem tohoto výboru v uplynulých dvou a půl eh, letech zde pracoval a již byla jeho kandidatura potvrzena také sekretariátu Envy. Děkuji. Také děkuji. Máme další nominace. Paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Za SND nominujeme Pavla Poce. Pavel měl e, tuto funkci, tedy také ji zastával za uplynulém v minulých dvou a půl letech je velice aktivním členem tohoto výboru a chtěla bych kolegy pod, po, požádat o Pavlovou podporu. Pavel je dnes nemocen, není mu dobře, takže zde není, ale již zaslal svůj souhlas eh, s nominací písemně. Děkuji. Děkuji. Prosím další nominace, pokud jsou. Oba kandidáti splňují podmínky pro kandidaturu. Oba kandidáti také souhlasí se svou nominací. Máme zde nyní dva kandidáty a proto budeme hlasovat elektronicky. Budeme. Máte všichni hlasovací kartičky? Ano. Výborně. Já si ještě vezmu tu svoji. A uděláme to následujícím způsobem. Každý z kandidátů dostane barvu a vy tedy zmáčknete knoflík dané barvy. Pan Pedicini bude zelený, takže zelený knoflík a pan Pot, to je červená barva. Takže zmáčknete buď zelenou nebo červenou, podle toho, jestli preferujete pana Pericínyho, Pericíny zelená, pod červená. Budete tedy hlasovat pouze jednou. Pokud se chcete zdržet, tak zasunete kartičku do zařízení, ale nebudete nic mačkat. Myslím si, že tedy můžeme začít. Hlasování je zahájeno. Apparently there is a problem. Zdá se, že máme nějaký problém. Ještě stále tedy hlasujeme. Aha, tak musíme hlasovat ještě jednou. Není to moje chyba. Takže ještě jednou nyní zahajuji hlasování. Ono no to totiž předtím nebylo tajné. Now the vote is closed. Končím hlasování. Padesát čtyři hlasů Poprosím, zda se mohou výsledky objevit na obrazovce, takže 54 hlasů celkem a pan Poc je tedy tímto zvolen jakožto třetí místo předseda. Já bych ho ráda sem k nám pozvala, ale bohužel zde není. Takže příště, nicméně mu blahopřejeme. A přejdeme k volbě čtvrtého místo předsedy. Paní Dali, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Za SAD bych chtěla jmenovat pana Žila Parňu. Žil opět v uplynulých dvou a půl letech velice aktivně zastával tuto funkci a je to také velice významný člen naší eh, skupiny který se ve výboru zabývá především otázkami klimatické změny, klimatických změn. Takže prosím opět o podporu pana Parňová. Děkuji paní Dali. Prosím další nominace. Další nominace nejsou. Já tady opět zopakuji, že kandidát splňuje podmínky. Souhlasí pan kandidát se svou nominací? Ano, souhlasí. Děkuji. A protože máme pouze jednoho kandidáta, opět navrhuji, vážení kolegové, abychom ho zvolili aklamací. Blahopřeji, pane Parňo, a prosím, abyste šel sem na pódium. Děkuji vám všem. Ustavující část schůze je ukončena. Přejdeme k běžnému programu. Mám zde nejprve několik oznámení předsedy. Yeah. So, a new point on the approval. Máme zde jednak eh, nový bod z doporučení koordinátorů z 12. ledna. Je to zařazeno jako nový bod 7a. A zítra, pokud nám zbyde čas po hlasování, tak bych ráda. Prosím o klid v sále. Prosím, abyste se stišili. Takže zítra, pokud nám zbyde čas, navrhuji, abychom hlasovali, eh, poté co tady budeme hlasovat o rámcové směrnici o odpadu, abychom k tomu přiřadili i bod 17 a 18, pak budeme hlasovat o bodu 13 a pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme tedy návrh pořadu jednání schválit v této podobě. Dále, vzhledem k tomu, že pan Gerbrandy, který je s pravodajem u bodu 10 eh, eh, sdílení úsilí, eh, se bohužel nebude moc odpoledne dostavit, protože má problémy s dopravou. Tak navrhuji, abychom jeho bod přesunuli na konec zítřejšího dne. A s touto změnou tedy navrhuji pořad jednání schválit. Um, Dále eh, zpráva z mise EP z říjnového jednání v Montrealu je již dostupná ve vašich složkách. Je tam také zpráva z té mise ad hoc, eh, konalo se tedy balné eh, schromáždění organizace ICAO, které přijalo rezoluci o ustavení eh, režimu kompenzací uhlíkových emisí z leteckého průmyslu eh, nad úroveň z roku 2020. A potom si ještě připomenout eh, seminář nebo workshop, který se bude konat 31. ledna od půl druhé do půl třetí a týká se sekundárních surovin. Dále, na dnešní den máme tlumočení v 21 jazycích a příslušné dokumenty na dnešní den naleznete samozřejmě Eh, na internetu prostřednictvím aplikace e-meeting, jednání je webstreamováno. Doporučení koordinátorů již byla rozeslána elektronicky, takže pokud nemáte žádné námitky, tak je můžeme považovat za schválené. A Dále zde máme ještě zápis z jednání 12. a 13. října 2016. Pokud do konce tohoto dnešního jednání nevznesete nějaké připomínky, bude zápis rovněž považován za schválený. Tímto se dostávám k závěru těch svých oznámení a přecházíme k prvnímu bodu, prvnímu věcnému bodu na pořadu jednání. Je to bod číslo 9. A zde bych eh, co to tedy ty úřední kontroly. Zde budeme ve výboru hlasovat 31. ledna a hlasování na plenárce se ještě bude potvrzovat. Je to zpráva paní Kadenbach. Jak jsem říkala, bod, desátý, bod 10 se odkládá na zítřek. Přejdeme tedy společně k bodům 11 a 12. Budeme diskutovat o studii EPRS a návrhu zprávy, která se týká směrnice o e, těžebních odpadech. Spravodajem je pán Helvény. Nejprve si vyslechneme naše experty. Nejprve zde máme paní je Jekaterinu Karamfilovou. Prosím, předávám vám slovo. Děkuji. Eh, vážení členové, naše jednotka je připravena eh, podporovat váš, ve vás ve vaší eh, činnosti. My především poskytujeme takzvané implementační zprávy které se zabývají eh, pěti hlavními tématy. Koherentností, relevancí, efektivitou, účinností a evropskou přidanou hodnotou. EIA, respektive EIA, k tomuto tématu je rozdělena do dvou částí. První eh, část eh, vyhodnocuje praktickou implementaci té směrnice. Druhá část osvětluje určité výhledy týkající se nakládání eh, s těžebními odpady v rámci oběhového hospodářství. Za několik minut o tom pohovoří pan doktor Falk. Naše prezentace bude také dostupná v aplikaci e-meeting mezi ostatními dokumenty. Jaká jsou hlavní zjištění naší studie? Já tedy e, nejprve e, učiním takový stručný přehled té směrnice a pohovořím o těch klíčových faktorech, které se týkají implementace. Směrnice stanoví opatření, postupy a vodítka na zabránění či e, snižování negativních dopadů těžebního odpadu na zdraví a prostředí. Stanoví e, požadavky, jak s těmito odpady nakládat e, v příslušných zařízeních. Především se zabývá takzvanými zařízeními kategorie A, která, pokud by jaksi nebyla řádně spravována, by, mohla, by to mohlo mít závažné dopady na zdraví a životní prostředí. Eh, lhůta pro transpozici vypršela 1. května roku 2008, nicméně eh, celá řada, respektive všechny členské státy, tak si s tou implementací mají problémy, pokud jde o kvalitu, protože to nestíhají a tak dále a e, rovněž u čtyř členských států bylo zahájeno e, řízení pro neplnění. Přestože členské státy přijaly právní opatření, která jsou potřeba pro implementaci té směrnice, tak eh, prozatím eh, žádný eh, členský stát tak si není schopen zajistit při té implementaci rovné podmínky. Naše studie proto doporučuje, aby ta transpozice směrnice byla provedena co nejdříve, abychom tedy v Evropské unii měli rovné podmínky. Jaké jsou ty klíčové faktory té praktické implementace? Zde musí také Evropská komise ještě přijmout určitá vodítka, určité pokyny a standardy. Tato opatření již tedy byla přijata s výjimkou pokynů k inspekcím. A tam je trošku problém, protože tam vlastně ty inspekce by mohly být eh, jednotlivými členskými státy eh, prováděny různým eh, způsobem. A tím pádem by i jednotlivé hospodářské subjekty se mohly ve svých postupech lišit. A v té směrnici se uvádí, že cíle směrnice nemohou být dosaženy na úrovni jednotlivých členských státech. Takže eh, s tím je tedy třeba něco dělat. Ta efektivita praktické implementace je prozatím ohrožena. Studie doporučuje, aby komise co nejrychleji přijala ty pokyny pro provádění těch inspekcí aby skutečně inspekce byly v celé Evropské unii prováděny jednotně. Komise by měla ty pokyny přijmout do konce roku 2018. A nyní klíčová sdělení, pokud jde o praktickou implementaci. Členské státy mají povinnost každé tři roky podat zprávu o praktické implementace, tím, že vyplní dotazník. Dosud eh, se to týkalo období 2008 a 2014. Kvalitu těch eh, údajů ze strany členských států komise vyhodnotila a ve výboru Envy loni v listopadu eh, se o tom eh, diskutovalo. Komise zjistila, že ta data nejsou dostatečná, aby poskytla dostatečně podrobný a spolehlivý obrázek o implementaci té směrnice. Členské eh, státy totiž eh, jak si podávají pouze informace o tom, jaká opatření na národní úrovni přijali, ale nikoli, jak se to potom provádí v praxi. Podrobnosti naleznete eh, v té studii. Také, pokud jde o ten dotazník, tak on vlastně neumožňuje vytváření nějaké databáze, která by jaksi lokalizovala ta jednotlivá zařízení na zpracování odpadu v, nebo ta zařízení, ze kterých pochází ten odpad, na mapě Evropské unie. A bez toho v podstatě nelze, bez nějaké celoevropské databáze, nelze tu implementaci směrnici monitorovat nebo vyhodnocovat. Takže to by také mělo být velice urgentně změněno protože v květnu tohoto roku už začíná to třetí období, kdy se, za, který se tedy, za které se vykazují ty zprávy. V těch uplynulých zprávách byly problematické následující body. Jednak eh, klasifikace těch eh, zařízení byla problematická. Zde eh, podstatě pokud eh, to zařízení na zpracování odpadu je eh, špatně klasifikováno, tak vlastně se buď dostane pod eh, působnost té směrnice, nebo nikoli. A může se tedy stát, že některá ta zařízení nepodléhají té směrnici vůbec, nebo nepodléhají jejím požadavkům úplně. A to samozřejmě může být velice ohrožující. Druhý problém, ten se týkal povolení. Některá ta zařízení pracují bez povolení, nebo někteří, některé ty hospodářské subjekty, někteří ti operátoři nemají dostatečná povolení. A u té kategorie a těch zařízení. Tam se to především e, týká, ten problém spočívá ve vydávání těch povolení ze strany příslušných orgánů. E, za třetí, členské státy, přich, při, přistupují různým způsobem k inspekcím těch zařízení. Například u 25 těch zařízení kategorie A chybí eh, plány tzv. external emergency, tedy krizové plány. Mezi lety 2008 až 2014 bylo oznámeno pět nehod na území Evropské unie a bylo zahájeno šest řízení pro porušení z důvodu špatné aplikace. Opět další podrobnosti jsou v té studii a je tedy třeba, aby členské státy prioritně tyto věci řešily. Naše studie se zabývala hodnocení těch dat eh, z pohledu relevantnosti, efektivity a účinnosti. Samozřejmě, že zde lze očekávat, eh, že tyto parametry se budou stát od státu lišit a to jsme také zjistili. Já vám děkuji, ráda poté zodpovím eh, vaše dotazy a nyní předávám slovo panu doktoru Falkovi. Děkuji, paní Karamfilova. A nyní si vyslechneme pana doktora Falka. To je eh, expert z příslušného útvaru pro poradenství v této oblasti. Máte slovo, dobré odpoledne, dámy a pánové, paní předsedkyně. Velice děkuji za tuto možnost eh, pohovořit o studii, která byla minulý rok připravena. A rád bych se tady vypořádal s tou technologií. Eh, nejprve bych začal takovým odvážným prohlášením, protože jsem přesvědčen, že většina eh, těžebních postupů jsou vyzrálé a bezpečné, pokud se postupuje podle, dohodnuté nejlepší, podle dohodnutého nejlepšího postupu. Ale eh, Tady samozřejmě eh, jsou ta slova jak naplánováno, jak eh, nastaveno a, to samozřejmě ty věci někdy nejsou tak, jak by měly být z, ekon, z důvodu ekonomického tlaku, ale také kvůli eh, nedostatečné regula, nedostatečnému regulačnímu dohledu. A, a eh, Další věc jsou eh, taková místa, která nejsou ohlašována. Jsou to místa, kde byla udělena licence někdy, kdy se na nejlepší postupy nahlíželo jinak. Bylo to třeba před desetiletími a někdy i před staletími. Třetí velký problém eh, jsou eh, různé eh, za, za, za, zatopené lomy a tak dále, kde je velké množství různých látek v tekutinách a ehm, tam je stejný problém, jako třeba i máme s různými nádržemi jinými, kde se zadržuje voda. A Eh, další věc je, eh, že vlastně nemůžeme eh, ty věci dobře zvládnout. Tam tedy, kde je hlušina, tak tam jsou problémy s energií, takže tady musíte opravdu vyvážet rizika, pokud jde o vynakládání energie a, uhlíkovou stopu. A to znamená, že my bychom se měli lépe zaměřit na těžbu, abychom zbytečně netěžili materiál, který nepotřebujeme a také bychom neměli eh, na povrch eh, vynášet určité materiály, protože tak se postupovalo obvykle, tím, že tady jdete do hlubiny, tam něco vyjmete a dáte to na povrch, ale pokud je zpracujete dole, tak díky tomu nemusíte spoustu toho materiálu vynášet na povrch a to je energeticky úspornější a vlastně eh, ale někdy tam mohou být eh, problémy s technologií. Pokud jde o alternativní metody, jak tedy Eh, využívat různé alternativní eh, postupy, to znamená zpracovávat eh, materiál pod povrchem, to umožňuje spořit místo a od, zabránit tomu, aby vznikala odkaliště a tak dále, nebo odkaliště mohou být vlastně pod zemí. Mohou existovat jiné typy materiálů, které bychom těžili, které vedou eh, k jiným eh, typům toku eh, odpadu, tam je potřeba k tomu přistupovat jinak. A tady opravdu případ od případu musíme situaci zvažovat. Možná, že někde, když bychom změnili postupy, tak bychom získali odpad, se kterým bychom mohli snádněji nakládat než dosud. A, um, tady samozřejmě také potřeba vytěžit vše, co by potenciálně mohlo být využito, protože my bychom měli materiál na povrch eh, eh, vynést pouze jednu a potom z něj vyjmout vše, využít vše, co by mohlo být eh, užitečné pro naše hospodářství. ale někdy se může stát, že se sem dostanou i těžké kovy a s nimi se musí samozřejmě nakládat eh, příslušným způsobem. Když se podíváme na, eh, na segregaci odpadu a na to, a zmapujeme si, kde je ukládán, a kdybychom to vše zvážili, tak by to mohlo pomoci o, opětovnému využívání těchto materiálů. Ovšem, všechny tyto nové postupy vyžadují eh, systematické hodnocení, eh, zejména s ohledem na energetické požadavky a musíme eh, dokázat, že tady je čistý přínos z toho, když bychom změnili tyto postupy a že vlastně nevytvoříme odpad, se kterým by se obtížněji nakládalo a nebo že vlastně tady nedojde k vystavení, k expozici eh, kritických eh, skupin a vše musí být ekonomicky životaschopné eh, v rámci globálního trhu, protože jinak to nebude udržitelné. A to Eh, vede také k určitému paradigmatu oběhové ekonomiky. O tom se velmi často hovoří v současnosti. Musíme si ovšem uvědomit, eh, z dynamického pohledu eh, neexistují žádné postupy, kde by nedocházelo k žádné ztrátě. Vždy dojde na nějakou ztrátu, nelze se jí vyhnout, ale každá aktivita vyžaduje určité energetické vstupy, a i vlastně uzavřít ten cyklus vyžaduje určitou energii. Takže tady je potřeba zvážit výhody a nevýhody a i možné zachování zdrojů, efektivní využívání minerálních strojů a to zvážit oproti uhlíkové stopě. Některé moderní eh, materiály eh, například se těžce recyklují, protože eh, jejich tvorba vyžaduje velké vynakládání energie a potom i vlastně mm, zase jejich rozklad vyžaduje velkou energii. Tedy tady je potřeba, aby tady byl jasný přínos pro energie a využitelnost odpadů Měli bychom tady snižovat, nebo poté, poté, co to zpracujeme, by měla být nižší eh, uhlíková stopa. A není možné tady eh, riziko přesunout. To znamená, že třeba budeme mít méně uhlíku, ale budou tady jiná rizika, eh, která vyplynou z tohoto odpadu. Tedy Musíme mít velmi systematický eh, přístup, hodnocení životního cyklu, eh, všechny přínosy a eh, nevýhody. Teprve v té chvíli, kdy toto všechno zvážíme, tak bychom měli přistoupit k takové recyklaci. Jaké jsou dopady pro tvorbu politik? Jakým způsobem by se to mělo zohledňovat v politice? Musíme si připomenout, že velký podíl těžby vlastně už neprobíhá v Evropské unii. To znamená, že máme menší kontrolu nad tím, co se vlastně děje, co se děje v zahraničí, v třetích zemích. A jsme závislí na dovozech. Tedy eh, my tady sledujeme to, co se děje v Evropské unii, pokud jde o tento odpad, tato tak i tyto věci musíme mít na paměti, protože když se eh, když tady budeme mít více přísné regulace, tak to bez pochyby povede k tomu, že, zem, že podniky se přesunou z Evropské unie do třetích zemí, kde budou méně náročné požadavky a tím se vlastně přesunou určitá rizika pro životní prostředí a zdraví někam jinam, eh, k jiným populacím a Ehm, pokud tady utváříme politiky, které do toho zasahují, tak vlastně zasahujeme eh, do svobodné tržní ekonomiky. Takže pokaždé, když chceme učinit nějaký krok, nějaké politické rozhodnutí, tak bychom to vše měli posoudit z hlediska životního cyklu, tak abychom si uvědomovali, jaké dopady to může mít jak v Evropské unii, tak i mimo Evropskou unii. Zejména samozřejmě jde o nežádoucí důsledky. A samozřejmě také musíme mít eh, na mysli časové hledisko, protože někde to může mít krátkodobý přínos, ale dlouhodobě můžeme vyvolat problémy pro naše hospodářství a také pro lidstvo obecně. Závěrem tedy eh, několik tvrzení jsem přesvědčen, že e, těžba je i nadále nezbytná pro průmyslové hospodářství, zejména e, když se zamyslíme nad myšlenkou, že ekonomika musí růst, aby byla životaschopná, tak to znamená více energie a více materiálu, které potřebujeme mít k dispozici, i když se samozřejmě snažíme o větší efektivitu. A samozřejmě musíme kompenzovat e, různé ztráty v procesech my máme samozřejmě automobily a vše, eh, co eh, zrezaví v těchto automobilech je ztraceno pro recyklaci. A to je něco, co se v podstatě děje téměř u všech materiálů, které existují. A to je zkrátka zákon, eh, druhý zákon termodynamiky. Musíme systematicky analyzovat materiálové a energetické toky, abychom byli schopni rozhodnout, jaká strategie je nejefektivnější a e, nejméně škodí životnímu prostředí. A Eh, vynakládá nejméně energii a má tedy nejnižší uhlíkovou stopu. To znamená, musíme vyvážet výdaje v oblasti energie, energií oproti eh, dalším cílům, eh, cílům zachování zdrojů například, tam patří například recyklace. A samozřejmě také musíme zajistit, abychom nejenom tvořili regulaci, ale abychom umožnili regulátorům aby mohli na, na tuto regulaci dohlížet. To by v těžebním průmyslu mohlo být problémem, protože, protože se méně těží v mnoha zemích, tak oni vlastně i omezili eh, své regulátory, to znamená, že tam není dostatečný lidský eh, kapitál a nejsou tam potřebné znalosti a odborné dovednosti. A to by mohl být problém. Musíme mít na paměti, že pokud se budeme snažit eh, tady prosadit alternativní postupy, tak musí být eh, ekonomicky životaschopné, protože jinak eh, na to průmysl nepřistoupí a přesune se do zahraničí. A já už jsem zmínil ty důsledky, které by to mohlo přinášet. Děkuji a samozřejmě rád odpovím na všechny vaše dotazy. Děkuji mnohokrát oběma expertům. Jsem si jistá, že během debaty se objeví řada otázek. Děkuji vám tedy předem, že s námi zůstanete do konce debaty. Jak jsem říkala, na začátku máme zde také diskusi o návrhu zprávy o provádění směrnice. Dám tedy slovo panu zpravodaji, zpravodajovi, panu Helvénimu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jsem velice rád, že jsme dospěli do této fáze, že ve výboru Envy po velice dlouhém přípravném období konečně vedeme podrobnou diskusi o implementaci směrnice o těživních odpadech. Chtěl bych nejprve poděkovat eh, jednotce pro provádění eh, hodnocení a také eh, jednotce tedy jednotce ex post impact assessment a také příslušné jednotce eh, pro výzkum v Evropském parlamentu EPRS. E, e Děkuji paní doktorce Karampilové i panu doktoru Falkovi. Jsem také velice vděčný stínovým zpravodajům za jejich aktivní spoluúčast, stejně tak jako zástupcům nevládních organizací. Děkuji také různým vládním subjektům za vyjádření svých pozic a tak dále. Skutečně úloha občanské společnosti jste byla rovněž nezastupitelná. Děkuji všem za neocenitelné příspěvky, této zprávě o provádění směrnice, jak již bylo uvedeno během výměny názorů s Evropskou komisí loni v listopadu. Činnosti v oblasti těžby nebyly v minulosti příliš předmětem aktivit parlamentu. My jsme komisi položili několik dotazů z této oblasti, také se objevila řada peticí z různých eh, částí Evropské unie, tedy ze strany občanů. Těmi se zabýval petiční výbor, proběhla také celá řada slyšení a debat. A v uplynulých letech byla přijata také řada usnesení. Mnoha z nich eh, hovoří přímo o určitých problematických oblastech. Zdá se proto, že je nezbytné podrobně se zabývat a vyhodnocovat právě to, jak je směrnice prováděna. To si myslím, že je součástí dozorové činnosti našeho výboru na eh, základě studie EIA bych eh, tedy eh, zmínil i já ty své výsledky, ve které, kterým dospívám v té zprávě a přejdu do maďarštiny. Pokud nerozumíte maďarsky, tak si vemte sluchátka, prosím. Já bych tedy chtěl eh, říct, že směrnice byla poprvé vyhodnocována nebo její implementace v roce 2008 a členské státy nicméně měly spoždění. Byla zahájena také některá řízení pro porušení a žádná implementace směrnice, mm, jak si v podstatě nemůžeme ji ještě očekávat, že všechny členské státy ji začnou již brzy řádně implementovat. Pokud jde o praktickou implementaci těch kontrol, ta je také problematická. Podle stávajících údajů, které máme, se zdá, že členský, členské státy mají problémy s praktickými věcmi, jako je udělování licencí, kontroly a také pokud jde o ty krizové plány. Ty pokyny, které komise přijme, určitě pomohou část těch problémů vyřešit, byť komise vlastně schválila již dříve všechna ta prováděcí opatření. Je zde také jeden klíčový dokument, a to jsou ty pokyny pro kontroly. A to je právě to, co dosud od komise nemáme. Ještě to komise neschválila a nemáme tím pádem jednotný rámec pro provádění těch kontrol. Tím pádem ta implementace není jednolitá. A to samozřejmě ohrožuje i celkovou efektivitu. Chtěl bych proto skutečně apelovat na komisi, aby ty pokyny vydala co nejdříve. Systém výkaznictví, který v současné době existuje, neplní svůj účel. Neumožňuje totiž, aby ten follow-up, aby hodnocování skutečně mohlo být prováděno na úrovni celé Unie. Jsou také nedostatky v oblasti sběru údajů u toho zmiňovaného dotazníku. To také musí být co nejdříve napraveno, aby ta třetí fáze hodnocení skutečně již mohla být vypracována v tom novém rámci, nikoli v tom starém, který je problematický. V současnosti nemáme ani žádnou databázi na úrovni Evropské unie, která by jaksi umožnila mít seznam nějakých těch zpracovatelských zařízení a také proto je velice složité ta zařízení kontrolovat, sledovat je. Také bych chtěl upozornit v této souvislosti na to, že řada místních společenství může být vystavena negativním dopadům odpadů podstatě z důvodů úsporných eh, v těch minulých obdobích se nevěnovala dostatečná pozornost eh, různým eh, opatřením jaksi, předběžné opatrnosti a nezohledňovala se problematika těch místních společenství. Odpady z těžebního průmyslu tvoří jednu třetinu veškerých odpadů v Evropské unii. Přesto příslušné pokyny a směrnice nevěnovaly tomu ohrožení dostatečnou pozornost. Pokud jde o zpracování těch odpadů, to se si může stát součástí oběhového hospodářství, ale v tom eh, balíčku oběhového hospodářství Evropské komise z roku 2015 to zařazeno nebylo. Těžební odpady tam tedy zařazeny nebyly. Přesto se domnívám, že bychom je tam zařadit měli. To je ale věc politického rozhodnutí. A to by samozřejmě e, takovéto politické rozhodnutí by potom mělo značné dopady na způsoby zpracování těch odpadů a mělo by to také pozitivní vliv na stopu, kterou ty technologie zanechávají v životním prostředí. Podle příslušných studií ty stávající technologie na zpracování jsou bezpečné a dostatečně vyzrálé, ale musí se samozřejmě postupovat podle těch přísně stanovených požadavků. Existuje ale velká propast mezi tím, co je požadováno a mezi tím, jak se to skutečně provádí. Především je to z důvodů úsporných. Jsou prostě stanoveny nějaké priority té oblasti úspor a to potom vede k tomu, že některé ty předpisy jsou zanedbávány. Některá ta zařízení fungují již celá desetiletí a fungují podle postupů, které nejsou v souladu s nejmodernějšími technologiemi a s těmi nejpřísnějšími požadavky. A rekonstrukce takových zařízení by vyžadovala obrovské investice. Myslím si, že bychom se měli podívat znovu na ten koncept eh, nejlepší dostupné technologie, abychom se vyhnuli tomu, že budeme používat nějaké zastaralé postupy. Prostě měli bychom především například u eh, extrakcí, které používají kyanid, používat skutečně ty nejmodernější postupy. Respektive máme zde i rezoluci z roku 2010 Evropského parlamentu, která navrhla ty metody za použití kyanidu zrušit úplně. Měli bychom tedy více přihlížet k výsledkům těch nejnovějších technologií a k těm nejmodernějším metodám, a také se poučit eh, z různých eh, nehod, ke kterým na místě, kde jsou odpady ukládány, došlo. Nevždy skutečně se vyplatí šetřit. Musíme jednak se samozřejmě snažit o úspory, ale ruku v ruce s tím musí jít co nejmodernější a bezpečné metody i když třeba budou alespoň v krátkodobém horizontu dražší. Nemám už eh, moc času, takže nemohu zajít do dalších podrobností. Nicméně závěrem bych se s vámi rád podělil o jedno pozorování. Myslím si, že skutečné dopady těch eh, průmyslových nehod respektive příčinou eh, těch nehod byla nedostatečná aplikace zásady, že znečišťovatel platí. A eh, také je to proto, že ti znečišťovatelé vlastně ani nejsou schopni jak si finančně nahradit ty škody, které jejich zanedbání způsobilo. Proto je třeba také zlepšit systém garancí a systém pojištění, tak, aby zásada, že znečišťovatel platí u těch velkých nehod, skutečně také mohla být eh, v praxi realizována. Řešení máme na dosah ruky a je důležité, aby Evropská unie přijala v této oblasti svou zodpovědnost. Děkuji. Děkuji nyní za sociální demokraty paní Daji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zástupcům komise za to, že přišli a že nám poskytli mm, důležité informace. Já tady hovořím za pana Nikola Kaputo, našeho stínového zpravodaje, který tady bohužel dnes nemůže být přítomen a zastupuji, nebo budu tady přednášet jeho pozici k tomuto tématu. Děkuji panu Holvenimu za skvělou zprávu, která zde byla odprezentována. Zdá se, že se to dotýká nejdůležitějších bodů této směrnice a nejevidentnější je něco, co tady bylo také zmíněno, a to je nedostatečná kvalita a spoždění v transponování této směrnice v mnoha členských státech. Není to dobře nebo je to nedostatečné, protože tato směrnice eh, byla Eh, implementována později o rok až dva, ale samozřejmě, že za to může i komise, protože ona velmi pomalu zpracovávala pokyny k provádění směrnice. Pan Kaputo by rád upozornil na několik příkladů, například článek 2 směrnice, kde je rozsah působnosti a je tam vymezena možnost určitých výjimek. Ovšem počet zařízení, které nahlašují členské státy, ukazuje, že toto E, není dobře e, e, pardon, interpretováno členskými státy. I když některé členské státy nahlásily, že nemají žádná zařízení v klasifikace A, tak se zdá, že i zde dochází ke špatné interpretaci směrnice. Pan Kaputo tedy podporuje zpravodaje v tom, že je potřeba vyzvat komisi, aby co nejrychleji bez prodlení poskytla pokyny. Další věc se týká článku 18 na členských států. Pan Kaputo říká, že od vstupu v platnost směrnice zprávy o provádění směrnice tedy pokryly dva období a ty údaje nyní nejsou srovnatelné, protože tady nejsou pokyny k tomu, jakým způsobem tyto data nahlašovat tady je potřeba zveřejnit pokyny, tak aby byly jasné, jasná vodítka. Dále inspekce, kde zodpovědnost komise je evidentnější. Eh, článek 22 uvádí, eh, že tady by měly být pokyny pro inspekce. Komise tak zatím ještě neučinila, neposkytla pokyny a ustanovení, pokud jde o inspekce, jsou tedy různě vykládána a implementována v členských státech. Pak je tady další aspekt Eh, což je velmi důležité v náčenských státech, a to je vytváření eh, nouzových plánů eh, pro zařízení A a asi 25 takových struktur prý nemá tyto plány a tady by mohlo dojít k odejmutí povolení právě z toho důvodu, že nejsou k dispozici tyto nouzové plány. Potom jedna poslední věc, nebo několik posledních podů oběhové hospodářství, tady ten text, který eh, přijala komise, nepočítal s revizí eh, směrnice o zpracovávání eh, odpadu z těžebního průmyslu a tady vlastně není dobře ošetřeno, jakým způsobem se má nakládat s těmito odpady. A potom tady není ošetřena ani otázka ukládání eh, odpadu, skladování odpadu. A eh, tady je potřeba na tom eh, zapracovat, protože když se nebude vše dobře prováděno, tak to bude ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí. A pokud jde o mě, tak já mám několik dot- otázek, které bych ráda položila zástupcům komise. Dosvěděli jsme se, že komise zahájila proti 18 členským státům řízení za to, že e, nesprávně provádí tuto směrnici do svého práva. Mohla by komise uvést nějaké další kroky nebo prostředky, které by mohla učinit v této oblasti? A potom ještě jeden dotaz, který se týká něčeho, co zpravodaj také zmiňuje. Uh, z usnesení z 5. května 2010 Evropský parlament eh, chtěl ehm, eh, pokyny k Ovšem komise tady selhala a vlastně nevydala to, co bylo potřeba. V roce 2015 bylo další usnesení Evropského parlamentu o tom, jak jsme, jak jsme se poučili z roku 2010 a tam byla ta směrnice identifikována jako velmi znepokojivá. Takže si myslíme, že oba dva příklady dokazují, že i když již máme novou směrnici, která existuje, nebylo možné zabránit katastrofám a zmírnění důsledků nebylo dostatečně eh, zrealizováno v těchto případech. A Ehm, i když tady je nástroj na schromažďování eh, dát, tak by nás zajímalo, co si komise myslí ehm, dále, jak by bylo možné posilovat provádění této směrnice, jaké další eh, kroky tady vnímáte. A dalším řečníkem je pan Demesmaker. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, budu hovořit nizozemsky. I já bych chtěl velmi poděkovat zástupcům komise a také panu zpravodaji, který, myslím, věc popsal velice detailně a proto já budu nyní poněkud stručnější. V zásadě souhlasím s tím, co uvedl pan zpravodaj a také s tím, co zde prostřednictvím paní Dali navnesl pan Kaputo. Jak již bylo uvedeno, zájem této směrnice, respektive tuto směrnici není možné přeceňovat. Těžební odpad tvoří asi 30 celkového množství odpadu. Často se jedná velice nebezpečný odpad, tedy je to důležitý typ odpadu, eh, kterým se musíme pečlivě zabývat, také proto, abychom z našeho hospodářství udělali hospodářství, které bude více oběhové. Já jsem již eh, jmenovala tři priority pro naše frakci. Lepší eh, implementaci stávajících předpisů, lepší poskytování zpráv a důslednější výklad předpisů úřady členských států. Již eh, zde bylo nadneseno, že pokyny komise by byly správným krokem správným směrem. Vyslechli jsme se také pana zpravodaje a tyto věci se nalézají také v textu, který navrhl. Myslím si, že toto je velice dobrý začátek. Vyslechli jsme si rovněž prezentaci, která se týká posouzení implementace. Já si tuto studii ještě jednou pečlivě pročtu a s cílem předložit některé pozměňovací návrhy ale jak jsem již řekl, v té podobě, v jaké ta zpráva je nyní, myslím si, že je velmi dobrá a jsou tam zohledněny veškeré klíčové body. Děkuji. Děkuji. Then um, another um, shadow rapporteur, Madame Konečna. Dále má slovo paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte také mě poděkovat e, jak komisi za to, že dnes e, předložila některá data, která nám chyběly, tak především panu zpravodaji, který si myslím, že e, udělal velmi dobrý kus práce. Podařilo se mu zahrnout do, té, do toho reportu vše důležité, na čem teď můžeme stavět a pevně věřím, že na tom společně stavět budeme tak, aby možná konečně jsme ukázali to, co je podstatné. To znamená, že těžební odpad je opravdovým problémem. Je to velká část odpadu, na který zapomínáme, je to velká část odpadu, který, který neřešíme a který prostě neumíme eh, správně pojmout. Cílem té předmětné směrnice je zajistit bezpečné nakládání s těžebním odpadem a z analýzy toho stavu implementace z pera Evropské komise se dočteme, že většina členských států již přijala ta opatření potřebná k jejímu provedení. Nicméně i tak eh, se prostě nadále musíme soustředit na to, aby byla správně implementována a prakticky stejně realizována ve všech 28 členských státech. A prostě k tomu potřebujeme jediné a to harmonizovaná pravidla jejího provádění. Jedním z klíčových prvků při vytváření každého zařízení, jenž může být potenciálně škodlivé pro životní prostředí, je postup jeho povolení. Za účelem dosažení bezpečného provozu musí žádost o povolení obsahovat přesné údaje o všech relevantních proměných, respektive hrozbách. Jen tehdy může být povolení vydáno na základě přesných a správných dat a obsahovat přesné vymezení povinností ochrany životního prostředí, jakož i zdraví lidí a zvířat. Tyto povinnosti by měly být založeny na podobných, ne stejných požadavcích napříč všemi členskými státy. Samozřejmě, že přísnost či benevolence těchto povinností závisí na přesném umístění konkrétního zařízení, charakteristice jim produkovaného odpadu a tak dále. Nicméně tím společným východiskem zde vždy musí být nejvyšší možná úroveň ochrany zdraví a životního prostředí. Nepřetržité sledování a kontroly přímo na místě hrají významnou roli pro bezpečný provoz jakéhokoliv zařízení pro nakládání s odpady. Monitorování, které provádí provozovatel, by mělo být dostatečně spolehlivé a prováděno v dostatečné šíři. Přeci jenom se zde bavíme o poměrně lukrativním biznisu, a může velmi, a, e, který, který se týká velmi nebezpečného odpadu. K tomu patří i možnost provádět neplánované kontroly, které by měly být příslušným orgánům vždy umožněny. Je potřeba zajistit dostatečné finanční záruky pro náhradu škod, které by ukládání tohoto potenciálně velmi škodlivého odpadu mohlo způsobit. Takzvaná odkaliště a další nádrže na ukládání jsou prostě časované bomby. A musíme si to zde říct upřímně. Jak jsem o tom mluvila i minule při této debatě, je potřeba o těžebním odpadu přemýšlet jako o normálním odpadu a řádně jej zapojit do konceptu oběhového hospodářství. Tento odpad může být pořád dobrým zdrojem všemožného materiálu, který se nám jenom v současnosti válí na skládkách. Současný vývoj extrakčních technologií by již tuto recyklaci a maximální využití toho, co již máme jednou vytěžené, mohl umožňovat. A můžeme se podívat na příklad, například finské společnosti Talvivaara Mining, který i zde několik přítomných kolegů pomohlo před pár lety vyšetřovat. Vždyť to je přece přesně ten ukázkový příklad selhání celého systému. A tomuhle musíme zabránit, toto se nesmí opakovat. A proto jediné, na čem se musíme shodnout a musíme trvat, je precizní implementace a dostatečná záruka bezpečnosti. A v případě, že tato nebude zajištěna, tak zajistit dostatečně robustní finanční záruky od těžebních společností předem, anebo přímo neumožnit provozování čehokoliv potenciálně nebezpečného. I na to bychom měli mít právo, i k tomu bychom členským státům měli dát mandát. Moc ještě jednou děkuji panu zpravodaji za jeho práci a těším se, na debatu eh, stínových zpravodajů s ním o jednotlivých podrobnostech návrhu. So the... The... Takže tímto tedy končí uh, stínový zpravodajové a slovo má paní Pierder. Děkuji, já se uh, omlouvám. Eh, za to, že jsem, eh, že tady, tady není dostatek stínových zpravodajů, protože eh, dnes nefunguje příliš dobře doprava. Já tady děkuji za tu zprávu a mám tady několik otázek na aspekty těžby. Jednak pokud jde o AKP, například těžební průmysl eh, na mořském dně, tak to je něco, eh, co mm, se nyní šíří ve světě a um, já nevím, uh, jak to tady přesně vypadá, ale když je tento typ těžby levný, tak uh, tady samozřejmě to může mít celou řadu uh, Eh, různých ložisek, uhlí, i třeba v Severním moři. Je to způsob, jak eh, tedy těžit tyto materiály a eh, například i kobalt a vzácné kovy, ty se dají velmi snadno těžit tímto způsobem. A já jsem si kladla otázku, když se podíváme na tu směrnici, tak já jsem si kladla otázku, jestli bychom do toho měli toto zahrnout. A my jsme u nás měli také celou řadu eh, různých skládek, kde během 30-40 let tam, tam byly ukládány materiály, které dnes už by tam nemohly být ukládány a oni tam zůstali. A ono ale nebude ekonomicky života schopné něco takového o tamto zase odejmout. A u Johannesburgu tam například tam eh, byly samozřejmě takové skládky a pak to tam zpracovali a, a teď to všechno zmizelo. A, a já mám pocit, že skládky, které máme v Evropě, a, tam někdy byly třeba i vzácné kovy a plasty a tak dále. A teď máme nové technologie které by to mohly využít. Takže nevím, jestli se nad tím také nezamyslet. Pokud tady budeme mít novou legislativu a budeme ji prosazovat, a tady je samozřejmě obrovský rozdíl mezi tím, co tady děláme v parlamentu, tu dobrou práci a potom tím, co se opravdu děje v terénu, v praxi. Já vím, že i pro komisi je to e, těžké, ale tady Eh, samozřejmě je velmi těžké eh, taky velmi rychle na, zareagovat, protože mezi tím může dojít eh, k velkým škodám. Někde samozřejmě jsou drobné, drobné zásahy těžební, kde se vlastně zohledňuje názor místního obyvatelstva, ale pak jsou nějaké větší akce, kde se to samozřejmě nezohledňuje. A tady, kdyby my některé ty věci uh, tady nedost, neprosazujeme dostatečně silně a naléhavě, protože některé členské státy zatím ty směrnice zatím eh, příliš neprovádí ehm, takové situace a tím už se blížím ke konci. Je mi líto, že tady nejsou všichni stínoví zpravodajové, ale myslím si, eh, že se budou setkávat pravidelně v budoucnosti. Děkuji a nyní bych chtěla vyzvat eh, experty, aby se vyjádřili k tomu, co tady zaznělo. Yeah. Um, Já si nejsem zcela jist, jsem správně rozuměl vašim otázkám. Vy jste spíše to komentovala. Jednak jste zmiňovala těžbu ze dna, z mořského dna. K tomu nemohu říci nic eh, si spolehlivě, protože na to nejsem odborník. Existuje ale celá řada dalších mezinárodních právních nástrojů, které toto regulují. například Marpol nebo něco podobného zde asi hraje roli. Ale nejsem tedy na to odborníkem, takže se zdržím komentáře. Ale k těm sekundárním zdrojům, především na skládkách nebo na místech, kde se ukládá odpad z dolů, tak zde bych chtěl říci, že my v první řadě potřebujeme zaujmout nějaký systematičtější pohled na to, jak společnost zásobujeme surovinami. Pokud se totiž podíváme, co se děje v současnosti ve výzkumu, na kterém se také podílím, tak my na takovémto jednotném pohledu nyní pracujeme. Protože se zabýváme tím, kde Evropa získává své zdroje nerostů, jsou to tedy jak primární suroviny z domácích i zahraničních dolů. A jsou to také sekundární druhotné zdroje, což jsou právě třeba městské skládky nebo místa, kde se ukládá odpad z těžby. A komise financuje řadu projektů na kter- a já se na některých z nich podílím a tímto se tedy zabýváme. A myslím si, že toto je v určitém okamžiku, to je tedy můj soukromý názor, musíme nějak propojit s tou směrnicí o odpadech z těžebního průmyslu. Protože my se blížíme k době, my vlastně už nyní, jak si ten odpad nenazýváme odpadem. Bereme to, že to jsou prostě určité věci, které jsou někde odloženy, než je budeme schopni znovu využít. Nějaké suroviny. A pokud jde o různá ta, ta řízení na zpracování a podobně, tak já si myslím, že e, Problém je také s tou e, terminologií. My máme takzvaná ta legacy sites, e, to znamená, to jsou takové ty historické doly. Já sám jsem z Německa, kde máme třeba staletí staré doly a tam v podstatě se jsou to zdroje určitých surovin, ono se tam eh, dříve těžilo, ale i nyní tam jsou určité suroviny, které třeba lidé tehdy nevyužívali nebo o nich eh, vlastně ani nevěděli. A otázka je, zda je to pokryt tou směrnicí, zda by to mělo být nějak eh, oznámeno a je obtížné jak si zjistit, kde vede ta dělící linie. Pokud je něco historický důl, tak máme to oznámit nebo nemáme. A důležité je, jak si eh, mít tedy eh, nějakou tu databázi, nějakou mapu. A my v současnosti pracujeme na projektech, které se snaží zjistit, co jsou nerostné suroviny veřejného zájmu a jak je dobývat, jak je těžit a to možná vyřeší i některé problémy s těmi odpady z těžebního průmyslu. Ale to mapování je problematické, stejně tak jako povolení ty suroviny těžit. Protože my máme například ty městské skládky, které se často nacházejí na území měst. A proto, aby se jak si získal veřejný souhlas. Byť by to té společnosti prospělo, ale získat veřejný souhlas, jak si znovu to nějak jak si přetěžit, přeorat, to se získává velice obtížně. Takže jsou zde eh, tyto problémy, technické problémy, regulační problémy a samozřejmě také problémy v oblasti veřejných pobídek. Děkuji. Nyní předám slovo panu Langendorfovi z Evropské komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsme přišli později, protože jsme nevěděli, že tento bod bude přesunut eh, na dřívější čas, ale kolegyně mě snad správně informovala o tom, co se zde dosud dělo. Několik eh, zpráv o tom uplatňování směrnice a o zprávě. E, e, myslíme si, že je to velice přínosné a mnoha z těch doporučení e, jsou vlastně doporučeními, kterými se již komise řídí. Pokud jde o transpozici směrnice, těch problémů tam byla celá řada, to ano. A v uplynulých letech jsme jich řadu překonali, nicméně Především tři země mají ještě poměrně velké problémy, nicméně i tam doufáme, že budou brzy vyřešeny. Členské státy také předložily nové transpoziční texty, které nyní přeskoumáváme. Pokud jde obecně o implementaci směrnice, tedy nejen o tu transpozici, ale o praktickou implementaci, tak komise samozřejmě může přikročit k právním krokům a v mnoha případech jsme k ním skutečně přikročili, tedy ke krokům proti členským státům, ale jsou zde tedy i jiné možnosti, jak bylo zmíněno. My provádíme takzvané compliance promotion exercise, to znamená, Eh, snažíme se podpořit tu implementaci, například eh, sdílením osvědčených postupů, snažíme se poučit eh, ze zkušeností, z úspěšných tedy zkušeností některých členských států. V březnu k tomu zorganizujeme workshop, na který vás svu. A také po tom workshopu v druhé polovině tohoto roku provedeme studii, která bude zhromažďovat právě ty osvědčené postupy při implementaci této směrnice. A vypracujeme také ty pokyny, které se budou týkat klíčových aspektů či klíčových konceptů směrnice, tak abychom přispěli k tomu, aby ta implementace byla jaksi konsistentnější. Takže na tom pracujeme. Pokud jde o ty inspekce, jak se v tom návrhu zprávy uvádí, my pracujeme na pokynech pro zlepšení inspekcí. Máme zde jednak eh, obecná horizontální doporučení komise k environmentálním inspekcím a k tomu chceme připojit pokyny, které se specificky týkají oblasti těžby a doufáme, že se nám podaří to dokončit do příštího roku. Potom další věc v té zprávě se týká výkaznictví, podávání zpráv. My jsme zde v listopadu mluvili o naší implementační zprávě k této směrnici za uplynulé roky A my jsme uznali, že jsou určitá omezení nebo určité nedostatky v tom, jak členské státy podávají zprávy o implementaci směrnice a že si těmito nedostatky chceme v rámci takzvaného fitness checku v komisi zabývat. Ten fitness check ten platí jaksi pro všechny věci, které se týkají životního prostředí. A váže se to také na podávání zpráv o směrnici například o industriálních emisích a dalších směrnicích a my se snažíme to vše jaksi zpřehlednit, zjednodušit, omezit tu administrativní zátěž, aby to bylo efektivnější. A prostřednictvím toho eh, té eh, studie o podpoře eh, té, toho shodného provádění Eh, tady získáváme celou řadu dalších údajů. Pokud jde o zákaz eh, kyanidu, komise zde již poskytla v uplynulých letech řadu reakcí a komise i nadále zastává stanovisko, že tento zákaz není nutný, protože směrnice poskytuje dostatečné záruky bezpečného používání kyanidu, včetně velice striktně stanovených limitních hodnot kyanidu. My jsme v roce 2012 a 2015 tedy poskytli stanovisko k této věci a Zítra ve výboru, v petičním výboru se také bude diskutovat úplně nejnovější reakce na používání kyanidu, eh, kterou tedy reagujeme na jednu z petic. Otázka, zda existují efektivnější způsoby, jak eh, řešit tu problematickou implementaci. Ano, jak jsem říkal, máme zde tu compliance promotion, podporu shodného provádění, Plus samozřejmě tam, kde je to potřeba, tak podnikneme právní kroky, ale není to jediná možná reakce. Pokud jde o nové těžební využívání skládek a využívání sekundárních surovin a umístění v, v rámci oběhového hospodářství, my jsme to začlenili do akčního plánu oběhového hospodářství. A máme zde eh, tak pokračuje také takzvaný brev, což, nám, což jsou v podstatě jaksi eh, techniky, eh, které se nejvíce osvědčily v minulosti a také na DG Grow probíhá studie, která se týká právě získávání těch druhotných surovin z odpadu nebo ze skládek a v nadcházejícím roku by to mělo dostat formu nějaké studie. Doufám, že jsem zareagoval na vaše dotazy. Pokud nedostatečně, tak jsem připraven to doplnit. Děkuji mnohokrát. Nyní předávám slovo zpět panu zpravodaji. Není to nutné, nechcete nic říct. Pane Kaputo, nikdo nic? Dobře, takže já vám mnohokrát děkuji za tuto debatu. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. února 12 hodin. Tímto se dostáváme eh, k závěru dnešního jednání a uvidíme se zítra ráno v 9 hodin. Děkuji.